tedy zasedání pro celý týden. Konečný návrh pořadu jednání, který byl sestaven konferencí předsedů podle článku 137 jednacího řádu 2. září, máte k dispozici. Nyní projdeme jed, pořad jednání den po dní, nejdříve tedy k pondělku. 2. září 2010, 2. září 2010 právní výbor přijal zprávu pana Rabkaje, která se týká zrušení imunity pana Viktora Uspakyče. Politické skupiny jednomyslně rozhodly o tom, že o této zprávě se bude zítra hlasovat. Takže zítra odpoledne se bude hlasovat o zprávě pana Robkaje. Jde tedy o žádost zrušení imunity pana Viktora Uspakiče. Tato poznámka platí k pondělku. Podle jednacího řádu je tomu tak, že takovéto žádosti mají přednost. Má někdo poznámky? pondělnímu programu. Mám zde žádost paní Angelily, paní Pitela, paní, pana Pitely a dalších 40 poslanců. V tomto návrhu jde o přesunutí rozpravy s paní Sakins Mohamedy Astiany. Tato rozprava by měla být předsunuta ze čtvrtka na dnešek. Rád bych poprosil paní Angelili, aby o tom pohovořila. Je zde přítomná? Pan Pitela, prosím, má slovo. Kolega Angelilli e degli altri firmatari. Volevo dire Jménem paní Angelili a ostatních, kteří podepsali tento návrh, bych rád eh, řekl, že byla pronesena moudrá slova, která se týkala i mladistvých a ostatních, ale jedna věc je oficiální prohlášení a, jedna je ofi- a druhá věc je oficiální postoj Evropského parlamentu. Musíme jednat velmi rychle. Osud této ženy totiž závisí na tom, jaké rozhodnutí my vykonáme v následujících hodinách. Ozývá se stále více hlasů, které prosí o to, aby bylo změněno toto rozhodnutí. V tomto sboru Hlasu, ale musí promluvit i autorita Evropského parlamentu a já bych rád celé plenární zasedání poprosil o to, abychom tu rozpravu přesunuli, abychom přesunuli tu rozpravu, která byla naplánována na čtvrtek. Děkuji. Pan Mario Mauro by ten návrh rád podpořil. Máte slovo. Grazie, signor presidente. Interven... Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rovněž bych rád podpořil tuto žádost. Jsme si vědomí skutečnosti toho, že Evropská unie hraje nesmírně důležitou roli v tomto ohledu. Je na čase, aby Evropa rovněž se vyjádřila k tomuto případu. Jsme si vědomí, že je vhodný okamžik pro to, abychom měli tento bod na našem pořadu jednání. Zároveň se domníváme, že nesmíme jednat unáhleně, proto podporuji žádost našich kolegů a doufám, že všichni vystoupíme stejným způsobem. Chciałem teraz či czy ktoś se vypovědět přeči v temu wnioskowi. Děkuji vám. Chtěl by někdo promluvit proti této žádosti? Chce se někdo přihlásit ke slovu a promluvit proti této žádosti? Nikdo? Dobře. Takže Budeme o tom hlasovat. Promiňte, jen bych rád poprosil, abychom co nejdříve hlasovali o celém textu. Nemá totiž smysl, když budeme dnes diskutovat, mít tu rozpravu a hlasovat až později. To bych chtěl tedy říci. Takže pokud by to šlo už ve středu. Dobře, takže přikročíme k hlasování. Kdo je pro žádost paní Angelily a paní Pitela, pana Pitely? A tím tedy, abychom předsunuli tu rozpravu. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Ta žádost je přijata. Dámy a pánové, rozprava k prohlášení komise k případu Sakine Mohamady Aščáry proběhne dnes na začátku plenárního zasedání, hned poté, co přijmeme pořad jednání. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k usnesením uplyne dnes večer v 19 hodin. Kompromisní návrhy k usnesením mohou být předkládány do zítřka do 12 hodin. Takže nejpozději do 7 hodin dnešního večera prosím pozměňovací návrhy k usnesením a společné návrhy do zítřka, do zítřejší 12. hodiny. Hlasování proběhne ve středu ve 12 hodin. Tedy ve středu v poledne budeme hlasovat. To je zrychlené řízení. Ještě i vidze. Dámy a pánové, má někdo z vás ještě nějaké poznámky k pořadu jednání pro pondělek? Není tomu tak. A tak se tady dostáváme k úterku a ke středě. K tomu jsem nedostal žádné pozměňovací návrhy. Zítra ale dojde k rozpravě o situaci Evropské unie a k tomu bych rád řekl následující. Evropským Bude to velice důležitá debata, která se na půdě parlamentu odhraje úplně poprvé. Chceme zdůraznit, že Evropský parlament má důležitou roli, pokud se týče budoucnosti Unie. A myslím, že všem záleží na tom, aby ta debata proběhla řádně, odpovědně, abychom v rámci Lisabonské smlouvy přijali svou zodpovědnost za to, co se bude dít a co se stalo v Unii z minulých letech. Abychom k tomu tedy přistupovali vážně. Jak je vám známo, minulý čtvrtek na toto téma debatovala konference předsedů a zejména v souvislosti s slabou návštěvou v plenárním sále Eh, pokud se týče důležitých debat, zejména debat interinstitucionálního charakteru. Na této konferenci předsedů jsme také vedli hlubokou diskusi o proslovu o stavu Unie. A tato debata se má odehrát zítra od 9. hodiny dopoledne. Šéfové politických klubů zdůraznili, že je důležité zajistit maximální možnou účast. Už v červenci bylo stanoveno, že nebudou povoleny žádné další schůze, které by se odehrávaly paralelně eh, s bodem eh, proslov o stavu Unie čili to bude zítra mezi 9. a 11. 30, 30, 11 hodinou 30 minutami. Minulý čtvrtek eh, šéfové eh, skupin také rozhodli, eh, že budou zvláštním způsobem kontrolováni členové, zda jsou přítomní nebo ne, a bude to tím, že bude třikrát během této tohoto bodu. Eh, poslanci budou tedy vyzváni, aby zmáčkli tlačítka. Já osobně dnes eh, v 19.30 eh, se zúčastním zasedání, kde se toto podrobně dohodlo. Předsednictvo eh, parlamentu dosud eh, podrobně nerozhodlo, nemůžeme to předjímat, ale eh, chtěl bych na vás osobně apelovat, na vás všechny, abyste během této zítřejší debaty byli přítomni a de facto také během všech dalších zasedání tohoto parlamentu. Zítřejší debata bude zahájena v 9 hodin a já apeluji na každého z vás osobně, abyste se zúčastnili. Jde o velmi důležitou debatu. Je to debata důležitá také pro eh, globálně image tohoto parlamentu. Eh, musíme přijmout zodpovědnost eh, za budoucnost Unie. Chci ještě jednou zopakovat, že nebylo dosud rozhodnuto, jak bude ta informace o tom, zda jste byli či nebyli přítomni za této debaty jak bude či nebude využita v budoucnosti. Rozhodnutí padne, jak jsem řekl, teprve dnes. A nyní pan poslet. Pane předsedo, my jsme svobodně zvolení poslanci a stanovujeme si podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí své priority. Já jsem se pevně rozhodl, že Eh, se budu účastnit a nadále eh, se chci zúčastnit. Eh, každopádně ovšem říkám, že pokud budeme elektronicky kontrolováni, pak já se toho, té kontroly nezúčastním a pokud bychom byli kontrolováni ještě jiným způsobem, tak během toho proslovu odejdu, odejdu z místnosti, protože toto je prostě volených poslanců nedůstojný postup. Děkuji bardzo. E, děkuji vám. Děkuji vám za toto vystoupení. Nyní se hlásí ještě e, kolegyně Lutvordva. Pane předsedo, já naprosto souhlasím s panem Posltem. E, to je prostě tragédie. Vy jste nás povzbudil, abychom se eh, zúčastnili a já bych skutečně vaši eh, autoritu respektoval. Ale eh, já se chci účastnit a také se zúčastnit, a jestliže se to budu přítomna, tak v každém případě se nebudu účastnit elektronické kontroly. Tímto způsobem poškozujete pověst tohoto parlamentu, děláte z toho frašku. Já si myslím, že pokud se to takto má účastnit, pak si lidé řeknou, že de facto přišli poslanci jenom proto, aby poslouchali Barosa. To by skutečně bylo tím, bychom si udělali medvědí službu, to nejde. Eh, Děkuji bardzo, koleżanki i Děkuji vám, kolegyně, kolegové. Já už jsem na vás apeloval, abyste byli přítomni, ale jsem eh, přesvědčen, že tato eh, horká atmosféra bez ohledu na to, jak rozhodnuté prezidium způsobí to, že tady všichni budeme. A nyní se prosí, žádá o slovo pan Dol. Vážený pane předsedo, ano, je pravda, že jsme se domluvili na konferenci předsedů. Já jsem tam sice nemohl být osobně, ovšem přebírám rovněž odpovědnost za tento, toto rozhodnutí. Ovšem jsou zde dvě věci. Samozřejmě, že konference předsedů přišla s takovým rozhodnutím, nepřijímá ovšem tato rozhodnutí na jednotlivých um, schůzkách politických skupin. Já jsem hovořila o tom s mými kolegy a pokud vím, tak mnoho kolegů rovněž bylo proti tomuto rozhodnutí, které jsme možná přijali trošku uh, rychle, proto bych rád poprosil o to, abychom na to ještě jednou projednali. Samozřejmě, že všichni chceme, požadujeme nějaké změny, ovšem vidíme, že ta realizace změn není až tak jednoduchá. Čili ještě bych poprosil o projednání. Druhá záležitost, vážení kolegové, kolegyně, jenom bych chtěl připomenout to, že jsme už hovořili o tom, že když máme rozpravu s předsedou komise a to s ním můžeme souhlasit nebo nemusíme souhlasit, Ovšem, jak víme, tak nás navštěvuje mnoho mm, komisařů, 27, nejenom předseda. To znamená, většinou jsou zde přítomní, vystupuje předseda Baroso, máme zde zástupce politických skupin, ovšem jinak je zde prázdno. A právě proto podporuji pana předsedu našeho parlamentu, to znamená Mm, abychom se, to znamená podporuji tento jeho nápad, ovšem abychom to ještě projednali v jednotlivých politických skupinách, abychom využívali metody, které jsme využívali až do současnosti, ovšem abychom byli odpovědní a všichni se odpovědně zúčastnili zítřejšího dopoledního jednání, tak důležité schůze, která nás čaká, Čili děkuji a rovněž prosím, aby to rozhodnutí Běrám bylo rozumné, podobně jak potom volají předsedové naší skupin, abychom mohli pokračovat v naší demokratické rozpravě. Děkuji za slovo. Děkuji bardzo koleżanki kole... Děkuji vám, kolegyně, kolegové. Já už jsem to řekl, že předsednictvo asi za hodinu o tom bude debatovat. Jsem přesvědčen, že předsednictvo vezme do úvahu i vaše názory, které tady zazněly v počtu tří. A dá se říci toto, my vlastně nemáme toto v jednacím řádu. Já bych nechtěl tady tuto debatu eh, dále natahovat, eh, i když musím říct, že velice vážně bereme vaše příspěvky. Eh, ve čtvrtek bude následující konference předsedů, takže dovolte, abychom se mohli o tom v klidu pobavit. Já bych vás prosil, abyste se už dále nehlásili do této debaty. Už je tady několik, už je tady dlouhý seznam těch, kteří se přihlásili do debaty. Já bych navrhoval, abychom v té debatě nepokračovali. My víme, o co tady jde. My jsme všichni slyšeli vaši aklamativní reakci, takže prosím, abychom eh, odložili tuto debatu. Budeme o tom velice vážně debatovat. A jestliže mám tedy eh, ukončit tuto debatu, tak prosím, buďme tady zítra ty dvě a půl hodiny. Chceme také, aby to bylo dostatečně důstojné, aby bylo vidět přítomnost parlamentu v unijním rozhodování, přítomnost v takové míře, jaká tady dříve nebývala, jakou nám dává Lisabonská smlouva bude na nás záležet, jaký budeme mít obraz, eh, jakou bude mít sílu v Unii a jak bude Unie silná samotná. Já tedy tímto debatu končím. Děkuji vám. Tak, dámy a pánové, neměli jsme další návrhy, pouze ohledně čtvrtku je tady jedna věc, a sice v souladu s rozhodnutím parlamentu před chvíli v případě projednávání případu paní Sakiny Mohamedy Aštiany, eh, tak ta se neohraje ve čtvrtek, ale ta debata se odehraje nyní. Tím je tedy upravena schválen eh, jednací pořádek pro dnes a pan Speron si ještě hlásí. Vážený pane předsedo, já už nechci otevírat rozpravu o té kontrole hlasování, která by nás eventuálně měla čekat zítra. Ovšem na základě toho, co nám řekl pan Dol, ten způsob, jakým můžeme upravovat program naší plenárky, rád bych abychom hlasovali o tomto rozhodnutí konference předsedů s možností úpravy či změny tohoto rozhodnutí. Ano, o tom můžeme hlasovat zítra. A já bych nyní rád, kdybychom vyčkali rozhodnutí eh, předsednictva. Dobře, eh, nyní můžeme zahájit naši první debatu. A sice